Přejdeme k hlasování o zprávě pana Landsbergise, což je dohoda o přidružení EU Gruzie, opět dočasné pozastavení celních preferencí. Pan Landsbergis si přeje slovo, chce slovo, pan Landsbergis? Já ho tady ale nevidím. Ale ano, chce slovo, tak prosím. Velice rychle, paní předsedkyně. Eh, Gruzie asi nejvíce eh, pokročila, pokud jde o implementační reformy, které se týkají naší dohody a eh, gruzická populace podporuje Evropu, 68% chce vstoupit do EU a podporuje demokratický vývoj. DCFTA má pozitivní dopady na Gruzii a na neustále prokačující reformy a standardizaci, vývoz, ale asymetrie v obchodě a dopady na trh EU budou minimální, ale bude to velice prospěšné pro Gruzi, pro tvorbu pracovních míst, pro podnikatelské prostředí a tak dále. Takovýto mechanismus zatím nebyl nikdy použit, eh, mm, především u eh, citlivých komodit, eh, zemědělských komodit a podobně. Také i mm, díky, já chci poděkovat našim partnerům, stínovým zpravodajům a za konstruktivní přístup a chci, abyste tuto zprávu podpořili. Děkuji. Děkuji. Jde o jmenovité hlasování, jedno hlasování pouze. Zajím hlasování. Le vote est Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k ratifikaci smlouvy z Marrakeše na základě obdržených peticí, zejména petice 924 2011. Jde o návrh usnesení, jednotné, jedno hlasování, kdo je pro kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní přejdeme k námitce podle článku 106 povolení geneticky modifikovaných sojových bobů FG72 návrh usnesení výboru NV, návrh 3, jmenovité hlasování, sajn hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh zvednu tím ruky, kde je pro. Kdo je proti. Kdo se zdržel. Zamítnut. Nyní jmenovitě návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení, jmenovitě, zahy hlasování. Končím hlasování. E, usnesení je přijato. Nyní přejdeme k druhé námice. Týká se modifikovaných, e, geneticky modifikovaných e, Bobu budeme hlasovat o návrhu 3, jde o jmenovité hlasování, zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní eh, jeden tím ruky návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel, zamítnuto a jmenovitě o návrhu 2 zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní přejdeme k, k návrhu eh, o celém mm, usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme ke třetí námice. Zase jde o mm, geneticky modifikovanou eh, soju 87705 eh, 8978. Eh, jmenovitě hlasujeme o návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto na zmenutím ruky nyní o návrhu 1, kdo, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto jmenovitě o návrhu 2, zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto a nyní pokračujeme jmenovitým hlasováním o návrhu celého usnesení za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k námitce podle článku 106 o emisích z lehkých osobních vozidel Euro 6, návrh usnesení výboru Envy. Já si myslím, že před hlasováním chce slovo. Okay. Thank you very much, Madam President, honorable members. Děkuji, dámy a pánové. Já přečtu oficiální prohlášení výboru, ale nejprve chci zdůraznit, že komise a parlament eh, mají společný zájem. My jsme byli schopni nedávno předložit eh, velice solidní systém homologací v Evropě s hm, právě dohledu komise, tak aby, a chceme teď, aby členské státy splňovaly pravidla žádné další kauzy Volkswagen do budoucna. A nyní prohlášení komise. Komise se zavázala, že přijme solidní testovací systém od září 2017, kterým se budou měřit skutečné emise v provozu. Komise spolehá na Evropský parlament a jeho podporu v tomto ohledu v říjnu 2008-2014 výbor, výbor pro motorová vozidla odsahlasil návrh na řízení, zavedl eh, eh, limity pro lehká vozidla. Komise je si vědoma, že konečný výsledek hlasování mm, eh, zvedl vlnu kriticismu, kritiky ze strany parlamentu, pokud jde o soulad komise má za to, že eh, návrh, eh, že mechanismus revize eh, emisí jak si oprávně způsobuje tuto kritiku a explicitně tedy jsme teď Eh, eh, toto zapracovali do návrhu nařízení a cílem této eh, klauzule je, aby ten faktor souledu co nejdříve se byl respektován později do roku 2023. Komise se zavázala, že využije tuto klauzuli, aby i zredukovala ten druhý faktor mm, souladu již v roce 2017. Vzhledem k této klauzuli, revizní klauzuli a technickému zlepšení výrobci již ehm, k dnešnímu datu mohou koncipovat motorová vozidla, která budou v souladu s faktorem souladu 1. Komise vítá zprávu snížit emise, eh, tedy zprávu DES a souhlasí s Evropským parlamentem, že je třeba zajistit, aby komise měla pravomoci přijímat opatření a požadavky, které se týkají testování, včetně faktorů souladu prostřednictvím delegovaných aktů po eh, revizi legislativy Euro 5 a 6. Komise se zavázala, že bude úzce spolupracovat s parlamentem a s radou, aby se dohodli na kompromisu a to bez jakýchkoliv průtahů. Komise v každém případě zajistí, aby Evropský parlament byl řádně zapojen do eh, eh, přijímání faktorů souladu. Komise se domnívá, že společná práce obou legislativních orgánů umožní zavést nové, eh, nový rámec eh, eh, homologace motorových vozidel. Děkuji a prohlášení komise dostanete k dispozici. Děkuji. Předseda výboru Envy, pan Lavia. Vážený pane Vážená paní předsedající, děkuji eh, paní komisařce Běňkovské za eh, přítomnost na právním zasedání a také eh, místo předsedovi Ševčevičovi za jejich důležitou práci. Toto prohlášení je úkazem důležité meziinstitucionální spolupráce a ukazuje závazek do budoucna. Rád bych vyzvat všechny poslance Evropského parlamentu, aby přijeli eh, tento, nebo mm, zohlednili tento závazek při eh, hlasování, které je tak důležité pro naše evropské občany. Děkuji, můžeme tedy přejít k hlasování o návrhu usnesení. Je třeba kvalifikované většiny, budeme hlasovat jmenovitě, za hlasování. Eh, Končíme se. Takže není přijato, bylo potřeba 375 eh, hlasů, kvalifikovaná většina byla třeba, takže námitka nebyla odsouhlasena. A nyní přejdeme ke zprávě paní Redingové. Jde o jednání o dohodě obchodu se službami. Výbor pro mezinárodní obchod. Začneme návrhem 64. Zvednutím ruky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnut. Návrh 20 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. <clears throat> zamítnut. Nyní návrh 66, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní návrh 21. E, eh, zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu 24. Zvednutím ruky, kdo je pro? 23, pardon, 23. 23, 23. Jmenovitě zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní návrh 24. Zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel, <clears throat> zamítnut. <clears throat> Jmenovitě 23 a 25. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato jmenovitě 26. Zahy hlasování. Milí kolegové. Končím hlasování. Zamítnut. E, eh, zvednutím ruky návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 27. Z, ne, zvednutím ruky také. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. <clears throat> Nyní přejdeme k návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Prověříme, pokud chcete, zahájit hlasování o návrhu 4. Končím hlasování. Zamítnut. Původní text ve dvou částech. Odstavec 1, první část, kde je pro, kde je proti,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 Nyní 29, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut eh, návrh 5. Eh, zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnut. Eh, prověříme. Eh, hlasujeme jmenovitě. Pět, návrh pět. Končím hlasování. O dva hlasy. Přijato velice těsné. Nyní přejdeme k odstavci 1b. V Původní text ve třech částech. Kdo je prv, pro první část, proti, kdo se zdržel přijat, druhá, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijatá, třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijatá. Nyní návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, návrh 6, kdo je pro,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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní přejdeme k hlasování odstavci 1. CX, IX ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já jsem viděla jenom hlasy pro. Přijato. První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Já bych radši prověřila hlasujeme o druhé části. Eh, odstavec 1 CIX, původní text, druhá část. Končím hlasování. Přijato. Takže prosím, zvedejte ruce kolegové. Odstavec 1, návrh 36, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím masování. Přijato. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o návrhu 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout původní text odstavec 1 DV. Zvednutím ruky, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 38 jmenovitě zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 39 jmenovitě. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 40. Kdo je pro? Kdo je pro? Kon, končím hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. Jmenovitě návrh 42. Kdo je zaju eh, hlasování? Končím hlasování. <clears throat> Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat i zvednutím hnutí 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 44 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 47, jmenovitě za hlasování. 45. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o návrhu 46, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k hlasování o odstavci 1 GIX, původní text ve dvou částech. Kdo je pro první část, tím ruky, kdo je proti, kdo se zdržel přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. E, nyní hlasujeme o návrhu 47 zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní hlasujeme o 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že zamítnut, ale radši prověřím. Budeme hlasovat o návrhu 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 50, jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní hlasujeme zvednutím ruku, ruky o 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě 53. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu 7. Zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 52 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. <clears throat> Takže 8 odpadá a nyní přejdeme k návrhu 68 jmenovité hlasování. Zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní tím ruky návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekla, že zamítnout. Prověříme. Pokud souhlasíte, není to jasné. Nyní hlasujeme o návrhu 9. Zahajuji hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 55. tím ruky zahajuji hlasování. Kdo je? Ne, tím ruky. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní zvednutím ruky o návrhu 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Nyní o ne, 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnut eh, jmenovitě 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní 57. Kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> Kdo se zdržel? Zamítnout Nyní 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Hlasujeme tady o 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 61D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu. Že Hlasujeme o návrhu jedna za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 19. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel zamítnut, 63, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Usnesení je přijato. Nyní přejdeme k hlasování o nové strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015. Jde nejprve o návrh usnesení skupiny EFDD. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Teď přejdeme k návrhu usnesení SAD, ALDE, GUE a Zelení. Hlasujeme o odstavci 1, původní text, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní hlasujeme jmenovitě o odstavci 2, původní text, kde mm, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k návrhu 2D, odstavec 3, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu 10. Zvednutí ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já bych radši, abychom to prověřili. Prosím i elektronicky za hlasování o návrhu 10. zamítnu Zamítnuto. Nyní přejdeme k návrhu 3. S vedoucím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 12 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to těsné, takže elektronicky první část, o návr- první část návrhu 12 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Takže druhá odpadá. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu 11 ve dvou částech opět. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme druhou část návrhu 11. zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 15. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme druhou část návrhu 15. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Ano, velice těsné, skutečně zamítnuta. Nyní hlasujeme o návrhu 16, zvednutím ruky, kdo je pro, <clears throat> kdo je proti. Kdo se držel zamítnut. Nyní hlasujeme odstavci 4, původní text eh, ve dvou částech. Mm. Ano, já se omlouvám, vracíme se k návrhu 16, hlasujeme elektronicky, zájem hlasování. 16. 16 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4, původní text, první část, kdo je proti, to se zdržel, přijata jmenovitě druhou část, kde zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o odstavci 5, návrh 4, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 17, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Takže odstavec 5 odpadá. Po Nyní máme odstavec 6 a hlasujeme o návrhu 5 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že zamítnu to, ale raději prověřím. Hlasujeme o návrhu 14. Končím hlasování. Zamítnu to. Nyní hlasujeme jmenovitě o návrhu 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu 7D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekla, že zamítnut. Zamítnut. Eh, hlasujeme nyní o návrhu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní jmenovitě hlasujeme o původním textu, úvodní ustanovení A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme s dotím ruky o návrhu 9D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní hlasujeme jmenovitě o úvodním ustanovení F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu 1 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh byl přijat. Tím jsme skončili s hlasováním a přerušuji jednání. Euh, ah. <laughs> Vysvětlení hlasování za chvíli.